tribunálu už o tom uvažoval ještě předtím, než k nám přišel účetní dvůr. Já jsem mu slíbil ještě jisté informace, teď jsem to ale trošičku odložil kvůli Brexitu. Myslím, že na Brexit se ptala paní Hautala. Tady udělám takovou odbočku. My vlastně nevíme, jaké dopady bude mít Brexit na Evropský soudní dvůr. Je to velmi politický aspekt. Víte, že role soudního dvora je taková, že funguje jako takový polemický prvek v té diskuzi. Jediné, co víme, že už zde nebudou řízení o předběžné otázce ze strany Britů ani Evropská komise už nemůže eh, žalovat eh, Spojené království, nemůže tedy vlastně předložit takovouto věc. Nebylo jich mnoho ani v minulosti, ale teď už nebudou žádné. Moje osobní otázka, nebo tedy můj osobní názor je, že si myslím, že se může stát, eh, že zde bude nějaký spor, který bude souviset s Brexitem, třeba nějaký španělský občan nebo italský občan, který žije ve Spojeném království, bude chtít tedy předložit nějakou věc svému španělskému nebo italskému soudci a bude se stěžovat na to, že nebyla dodržena jeho práva. Takže to my potom budeme řešit. Pokud jde o Tedy úvahy o změně jednacího jazyka, to jsou úvahy, které ještě probíhají, výsledky budou prezentovány. Soudci sami rozhodnou, v jakém jazyce budou mezi sebou pracovat. No a potom už jsem hovořil o informatickém systému, informačním systému, tam tedy plně souhlasím já jsem se tolik vzdálil od jednotlivých otázek, že už eh, mě hrozí, že na nějaké zapomenu. Přítomnost Jen Tak u soudního dvora paní Delvo je pět soudkyň, dvě generální advokátky z 39 členů, u tribunálu je 10 soudkyň ze 46. V rámci reformy si instituce, především tedy parlament, přáli, aby počet eh, soudkyň vzrostl. Ale to vůbec nezávisí na soudním dvoru, protože závisí to na členských státech, na vládách, takže to není vůbec eh, naše zodpovědnost. Eh, my jsme rádi, že se zvyšuje počet žen a jenom bychom to přivítali. Pokud jde o rozpočtové otázky, jak už jsem říkal panu Marinu de Pintu, tam je spousta informací, které už jsou k dispozici. Pokud tedy eh, pan de Pintu má rád analytické údaje, tak můžeme poskytnout ještě další informace. My představujeme 4 eh, výdajů, správních výdajů EU. 4%. Toto číslo je stabilní už roky. Spíše tedy kleslo, v roce 2010 to bylo 4,13%, teď po reformě jsou to 4%. To je tedy rozpočtová váha justice Evropské unie. Takže já jsem chtěl říci pouze toto, abych to trošičku odstínil. Ta reforma, která trvala spoustu let, mezi březnem 2011 a 16. prosincem 2015, to tedy byla řada let, kdy se tribunál snažil čelit eh, tomu pracovnímu zatížení s nedostatečným počtem soudců. Navýšení rozpočtu bylo 3,43 pro rok 2016. Pro rok 2017 je to o něco málo více. Někdo má pocit, že justice je velmi drahá. Já si myslím, že to je poměrně rozumná cena naopak. Hovořili jsme také o referendářích. Promiňte, my jsme plánovali, že budeme končit tuto výměnu názorů v 16 hodin. Takže musíme rychle tuto část ukončit, tak to prosím mějte na paměti. Já to mohu tady ukončit, pane předsedo, pokud chcete. Protože si dokážu představit, že jsou zde i další otázky. Prosím, já se nerozhlížím po poslancích. Dostali jste odpovědi na své otázky? Paní Hautala si chce vzít slovo. Vy jste, jsem říkal, že Evropský parlament by si přál více soudců na soudním dvoře. Pokud si to pamatuje, tak jsme měli interinstitucionální prohlášení. Není to tedy pouze Evropský parlament, který si to přál. A byli jsme opravdu velice zklamáni z té rovnosti, když jsme pak viděli, kdo byl jmenován mezi těmi dalšími. Myslím, že to nebylo fér. No, pouze podotknout, že děkuji Kdybychom vás nepokládali za důležitého, tak byste zde nebyl. Ve výboru pro rozpočtovou kontrolu jsme spolu diskutovali tři roky, abych to takto vyjádřila eh, hezkým způsobem. Sama mám také ještě několik dotazů, takže vám zašlu e-maily a budu doufat, že mi odpovíde písemně. Jenom bych ráda oznámila, že se setkáváme v rámci roční debaty o absolutoriu takže e, se ještě uvidíme a budeme mít další hodinu. My nechceme nahrazovat francouzštinu angličtinou, ale chceme, řeknu to francouzsky, protože si myslím, že mluvím výborně francouzsky. Neměli bychom překládat e, texty z francouzštiny do angličtiny a potom je zpátky překládat do francouzštiny. Já si myslím, že je třeba umožnit e, různé jazyky, alespoň tyto dva jazyky, aby vlastně jsme nemuseli pořád se odkazovat na tu dohodu soudců z roku 1952. My se tím budeme zabývat a těším se, až se znovu zase uvidíme. Eh, ano, Bohužel, hledá, že by ještě účetní dvůr měl něco naléhavého na srdci, aby zareagoval na to, co zde řekl soudní dvůr. Není tomu tak. Dovolte mi tedy, abych srdečně poděkoval oběma delegacím, jak delegaci účetního dvora, tak soudního dvora, že se sem dostavili a objasnili nám tuto záležitost. Děkuji. The joint meeting is closed. Zavírám tímto společné zasedání. Dear colleagues, so I propose that we continue with Dámy a pánové, navrhuji, abychom pokračovali s naším pořadem jednání, kde zbývá už jenom jeden jediný bod pro toto odpoledne a týká se to preventivního rámce restrukturalizace, druhá šance opatření pro zvýšení účinnosti postupu restrukturalizace platební schopnosti a odložení slova paní Nejbler. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Milé kolegyně, milí kolegové, jsem potěžena že, potěšena, že dnes odpoledne jsme si vyhradili čas na to, abychom hovořili o tomto důležitém návrhu směrnice komise. Děkuji mnohokrát a těším se také na diskusi s kolegy. O co jde? Právě vám byl přečten ten eh, název, který návrh komise o preventivní restrukturalizaci informací druhé šanci a eh, opatření pro restrukturalizaci a oddlužení. Je to tedy relativně komplexní název, ale o co ve zkratce jde? Jde o to, abychom dali firmám jakýsi nástroj v podobě růst pravidel, kterým pomůže, když se dostanou do finančních potíží. Cílem je zabránit tomu, aby eh, firmy musely jít i hned do insolvenčního řízení, pokud mají nějaké potíže. Tady se snažíme firmám dát k dispozici určitý, um, určitou možnost opatření, celý svazek, který můžou využít právě, aby se vyhly eh, tomu jít do insolvence. Je to dobré pro naši ekonomiku, je to dobré pro naše zaměstnance, i zaměstnavatele. Takto se také snažíme zachovávat pracovní místa. Často jsme hovořili o tom, že v jiných zemích je jednodušší se oddlužit a dostat druhou šanci. A nyní je tedy návrh na stole, který se přesně e, tímto zabývá. Když například někdo, e, mladý člověk, má start a snaží se o nějakou firmu, má nějaký nápad a nepodaří se mu to, aby takový ten člověk jaksi nebyl postižen po celý svůj život, kdy bude splácet dluhy. Takový člověk má mít možnost restrukturalizace a i v případě insolvence má možnost dostat druhou šanci odlužit se a znovu eh, mít eh, možnost druhého pokusu nějaké podnikatelské činnosti. Během minulých měsíců jsem vedla celou řadu jednání, neboť tady se střetává velké množství různých zájmů. Jsou zde jednak zájmy těch eh, dotčené firmy, dále zájmy pracovníků té firmy, zájmy dodavatelů, které mají eh, určité pohledávky v určité firmě. A pak tady jsou lidé, kteří poskytovali úvěry, tedy bankovní instituty. Střetává se tady skutečně celá paleta zájmů, které je třeba zohledňovat. A já jsem na základě mnoho jednání, které jsem já a můj tým vedla, předložila ve své zprávě změny návrhu komise. Myslím si, že se nám podařilo dospět mm, relativně dobře vyváženému textu, ale jsem zvědavá na to, co o tom si myslíte vy, jsem zvědavá na vaše podněty a ještě jednou opakuji, důležité je, abychom v našem přístupu našli dobrou rovnováhu. A nyní několik slov k těm navrhovaným změnám. Jsem přesvědčena, velmi jsem se tím zabývala, je, řeši, je důležité řešit tuto, tuto věc. Jak, jak eh, můžeme zajistit to, aby ten poctivý podnikatel, abychom rozpoznali poctivého podnikatele a toho nečestného podnikatele. Nechceme, nechci podporovat postup, který by vedl k oddalování insolvencí, neboť by to bylo na úkor eh, věřitelů a dodavatelů a to by ekonomice neposloužilo. Chceme zajistit, abychom měli proces, postup, který zajistí eh, to odlišení toho poctivého podnikatele, toho chceme podpořit, tomu chceme dát druhou šanci a perspektivy a na druhou stranu se musí odlišit, tedy rozlišit podniky, které nejsou poctivě, nejednají čestně a chtějí pouze tento proces zneužít tomu, aby se zbavili svých závazků což jim rozhodně nechceme umožnit. Takže to byla jedna takových z hlavních úvah, eh, kterými jsem se nechala vést při zpracovávání mé zprávy. Jinak eh, bych ráda podotkla, že Co se týče mých pozměňovacích návrhů, tady je důležité, abychom i při restrukturalizačních řízení měli osobu nezávislou, která ho bude sledovat či řídit, aby nakonec takovéto řízení mohlo být úspěšně dovedeno do konce. Já si myslím, že restrukturalizace může být, může být úspěšná pouze v případě, kdy alespoň většina věřitelů bude souhlasit s restrukturalizačním plánem. Takovýto návrh jsem předložila na změnu. A pokud tomu tak bude, tak je pro mě důležité, abychom zapojili také veškerý personál, pracovníky, aby pracovníci včasně se dozvěděli o tom, v jaké situaci je firma, tak aby eh, skutečně měli možnost účasti na těch úvahách, co se dále bude dít. Jednu věc jsem ve své zprávě nedokázala vyřešit, ale tady v debatě to padlo a byla bych ráda, kdyby kolegové přišli s návrhy, které se toho týkají. Jde o téma, eh, která se týká malých a středních podniků, řemeslníků a OSVČ a i těch mini podnikatelů. V těch slyšených debatách, které jsme měli, se vždy poukazovalo na to, že ti mini podnikatelé potřebují nějaká zvláštní pravidla. Já jsem velice otevřená, ale musím vám přiznat, že bylo pro mě velice obtížné mít nějaké speciální pravidlo právě pro ty mini podnikatele, ale asi ta potřeba tady je, takže pokud někdo bude mít nějaký rozumný pozměňovací návrh, jsem tomu velice otevřená a těším se, že společně dospějeme k nějakému kompromisu. A není ke zprávě, já projdu ty články zcela stručně, tak jak je máme, například článek 3, tady je nástroj včasného varování, Návrh komise byl podle mne příliš vágní, protože jsem se snažila to téma jak tedy vytvořit dobré včasné varování, e, vyřešit poněkud konkrétněji a současně jsem, e, mám tam takovou povinnost všech, kteří mají e, přístup k finančním informacím o podniku, aby vytvořil určité mechanismy včasného varování. Například, když věřitelé vidí, že je nějaký problém, že, že podnik nesplácí, tak eh, tady věřitel by měl být motivován i ve svém vlastním zájmu spustit mechanismus včasného varování. Článek 4 se týká tomu zabudou k dispozici preventivní opatření pro restrukturalizaci. U návrhu komise mě chybí určité e, způsob rozhodování, to znamená, kdy tedy jsem v té fázi, že mám spustit takovýto postup. Je to definováno velice vágně a proto jsem se snažila ten e, pojem likelihood of insolvency, tedy pravděpodobnost insolvence, naformulovat konkrétněji. Kdo má nějaký lepší návrh než já, já jsem velice otevřená a budu vám vděčná za jakékoliv podněty. Článek 5, ten se týká tématem dlužník ve vlastní správě. Já vítám skutečnost, že dlužníci v rámci restrukturalizačních postupů si alespoň částečně ponechávají kontrolu o svých vlastních aktivech. Což ovšem vidím kriticky je skutečnost, že ne v každém případě tady máme nutné jmenování restrukturalizačního nebo insolvenčního správce. Já jsem to tady navrhla, aby ta povinnost byla. Proč? S mnoha jednátím, které jsem vedla, jsem se dozvěděla, já jsem si to sice neověřovala, není to tady empirické číslo, které mi bylo sděleno, ale skutečně mnozí říkali, kteří působí v oblasti informační řízení, mi říkali, že 80% insolvencí se opírá o chyby managementu. Když tedy jsme v oblasti vlastní zprávy, tak se ptám, pokud za to tedy může management, je management sám skutečně schopen provést efektivní restrukturalizaci. Neby bylo tedy smysluplnější, aby ho podpořil někdo, kdo má zkušenosti s takovýmto typem procedur, s restrukturalizacemi, tak, aby ta restrukturalizace mohla být skutečně úspěšná. Podívejte se tedy na to. Článek 6.7, zde se jedná o otázku moratoria a jeho důsledků. Tedy eh, jde o to, zda restrukturalizace, eh, když je spuštěna, tak návrh sněžnice eh, tam má určité moratorium, které začne běžet. Mně se líbí, že toto moratorium existuje, tak aby podniky, které jsou ve finančních potížích, měly trochu prostoru ještě, aby měli čas na to si rozmyslet, co udělají, co je smysluplné, co je možné udělat to není možné udělat přes noc, potřebují na to trochu času. Na druhou stranu si myslím, že v rámci toho předinsolvenčního řízení je důležité, aby se dospělo k výsledkům vyjednávání co možná nejrychleji. Proto jsem zkrátila délku moratoria na dva měsíce, ovšem s možností, těto dva měsíce maximálně prodloužit až na dobu šesti měsíců. Podle mě by to mělo být ale možné pouze v případě, pokud je, eh, národní právo ještě nemá povinnost eh, si požádat o insolvenci. Pokud tam insolvence již je, tak si myslím, že i v zájmu ochrany věřitelů musíme říci, že pak je tedy, musí být povinnost si tedy požádat o insolvenci. Pak tady máme článek 7, to je určitý důsledek tohoto moratoria. Tam se to týká určitých smluv, které, které já jsem to omezila pouze na zásadní smlouvy, které jsou důležité pro to, aby podnik mohl fungovat dál. Pokud tedy budeme mít moratorium, nic se nehýbe, věřitel, poskytovatel úvěru, musí i nadále dodávat, ne, vyváže se ze svých závazků. Je to tedy velice silný nástroj, velice silné omezení toho smluvního vztahu. Já si myslím, že tady bychom měli odlišovat a to povinnost dodávat de facto omezit pouze na ty zásadní smlouvy. I zde se těšíme na to, co si o tom myslíte vy. Článek 9 až 11, pane předsedo, eh, hned skončím. 9 až 11 se týká přijetím a potvrzením restrukturalizačních plánů. Jak jsem již zmínila, doufám, že, myslím si, že by bylo velice vhodné, aby věřitelé měli možnost hlasovat o těchto plánech. Ovšem jsem přesvědčena, že schválit ten plán musí alespoň minimálně většina věřitelů. Neboť nikomu nepomůže, pokud se ta rozhodnutí učiní vlastně v rozporu s tím, co chtějí věřitelé. Proto tady mám ten kremdan v článku 11, který utlumují. Podle mě restrukturační plány mohou pouze být schváleny pokud je podpoří většina věřitelů. Nemůže to být schváleno z rozpůl z jejich vůlí, tak, jak to navrhuje komise. Takže vás prosím, podívejte se ještě jednou na ten článek. Dále články 19 až 23 oddlužení. Myslím si, že plné oddlužení podnikatelů je smysluplné a v zásadě dává podnikateli možnost nové šance po té, co stroskotal. Ovšem domnívám se, že nebo či domnívám se, že u nás v Evropě musí být naším cílem, že pokud někdo jednou neměl úspěch pospuchání, podnikání, aby ho za to nebyl celoživotně trestán. V USA e, to, že nějaký podnik je neúspěšný, je zcela běžné. Patří to k jakémusi profesnímu vývoji podnikatele. U nás v Evropě to bylo vždy zcela naopak. Takový to člověk byl poznamenán na celý život. Proto si myslím, že je vhodné vytvořit kulturu, která také bude chápat určitý ne, neúspěšnou firmu jako součást nějakého procesu učení podnikatele. Já si velmi vítám tu možnost, eh, tu zlehčenou možnost eh, splatit dluhy, tu zjednodušenou možnost, ale vždy musíme odlišovat mezi tím poctivým podnikatelem a tím nečestným. Musí být tedy zcela jasné, že ten dlužný podnikatel má dobrou vůli. Pak můžeme tedy navázat odlužení na určité platby. První odlužení, tady si myslím, že tady by měla být maximální délka tří let, že to je velmi vhodná doba Poté již by měla být poskytnuta podnikateli možnost skutečné druhé šance. Pokud by se ale mělo jak si ukázat, že dlužník to dlužení zneužívá, pak by měli platit mnohem přísnější pravidla. To je vše z mé strany. Děkuji vám za pozornost a těším se na diskusi. Jste na výboru. To zpráva je velice složitá a já jsem se snažila vyvážit veškeré zájmy, ale budu vám velice vděčná za veškeré podněty a velice se těším na debatu s vámi. Děkuji vám. Děkuji paní Nýblerová za velice komplexní vysvětlení. Bylo to velice zajímavé. A nyní Sergio Koferati. Děkuji, Paní předsedkyně, děkuji také zpravodajce. Já si myslím, že když jsme uprostřed eh, tak eh, závažné krize, jako je ta, která postihla Evropu a v některých zemích ještě není za námi, tak je užitečné a správné, aby instituce, v tomto případě ty evropské, definovaly nástroje pro intervenci v okamžiku této krize s cílem oživit eh, výrobní činnost. Nesmíme mít pasivní postoj ke krizi. Musíme se snažit eh, definovat eh, důvody, pochopit důvody a potom přijít s možnými opatřeními, nástroji. Pro ty, kteří tedy mají problémy, abychom měli všechny konkrétní hypotézy pro restrukturalizaci hospodářské aktivity. A druhý obecný prvek, který zde byl připomenut, a, ale který bych zde rád zdůraznil, je, že abychom to mohli udělat, abychom mohli udělat tu restrukturalizaci s pozitivním závěrem, tak je nutné, aby byla zajištěna maximální transparentnost procesu a maximální zapojení zúčastněných stran. Transparentnost proto, aby zde nedocházelo k nějaké instrumentalizaci, která většinou postihuje ty nejslabší, a také zapojení zúčastněných stran, protože jejich eh, názor na jednotlivé věci, které by na ně mohly mít dopad, eh, je zcela zásadní při hledání nejlepšího řešení. Záměr komise je tedy, jak už jsem říkal, pozitivní. Stejně tak ho hodnotí i zpravodajka. My předložíme pozměňovací návrhy, které vezmou v úvahu tyto specifické aspekty. Já si myslím, že mnoho těch aspektů návrhu komise je třeba vylepšit. Průmyslový plán nebo plán oživení jakékoliv hospodářské činnosti jak jsem říkal, musí být hlavním cílem. A abychom je realizovali, tak do toho musíme zapojit všechny a musíme je zapojit předem, ne až po zahájení insolvenčního řízení, ale ještě předtím, než vůbec něčemu takovému dojde. Taková předběžná konfrontace na základě všech informací je velmi důležitá. A to jak pro malé podniky, o to více i pro pracovníky, kterých se to týká. Takže předběžné zapojení všech zúčastněných stran. Vím, že zpravodajka se tím zabývá, ale myslím si, že tomu třeba věnovat větší pozornost, vynaložit maximálně úsilí. Věřitelé. Ti nemohou být považováni všichni jako stojící na stejné úrovni. Komise říká, že chce rozlišovat eh, mezi úvěrovými institucemi. Tam je třeba udělat rozdíl mezi nezaručenými půjčkami a ostatními. Ale potřebujeme v každém případě věnovat zvláštní pozornost zaměstnancům. Do této třídy, nebo této třídě nutně je třeba dát práva protože ti jsou nejslabší v tom eh, vztahu se subjektem, eh, který tedy zbankrotuje, takže musí být chráněni legislativní normou. Lidé, kteří pracují, tak pobírají také odměnu a jejich eh, platy nesmějí být dotčeny, protože jinak se dostanou do obtížné situace a konkrétně potom nedostanou k sobě, nedostanou své peníze. Pak je zde specifický aspekt, který se týká jednoho ze znaků hospodářské krize, kterou máme částečně za sebou, ale v mnoha zemích ještě řádí. A to je individuální dluh. Já si myslím, že je nutné stanovit povinně odlehčená restrukturalizační opatření pro individuální dluhy. Ne, že o tom budou rozhodovat členské státy. Přímo tedy ve směrnici by měla být stanovena povinnost eh, chránit eh, právě ty individuální dluhy. A konečně, jak jsem říkal, čteme a velmi podobně, podrobně hodnotíme práci zpravodajky ale jsou zde další dvě věci, ke kterým bych rád řekl, že socialistická frakce je proti. Za prvé, nepřipadá nám správné ani užitečné zahájit formální insolvenční řízení na žádost věřitelů v průběhu pozastavení. Věřitelé by to chtěli vždycky tedy udělat, měli by z toho výhodu, ale všichni ostatní by tím byli poškozeni. A druhá věc se týká toho maximálního období na přerušení, pozastavení. Návrh komise je čtyři měsíce, maximálně dvanáct. Já jsem předtím poslouchal vaše argumenty, takže chápu, proč to chce zpravodajka omezit, ale já musím říci, že z hlediska postupů, především tedy byrokratických postupů, ty dva měsíce, které navrhujete, to je opravdu velmi krátká doba a myslím si, že by bylo lepší zachovat ten odkaz na období, které naplánovala komise, to znamená čtyři měsíce, maximálně možno prodloužit na dvanáct. Potom předložíme další pozměňovací návrhy, prodiskutujeme je. Zatím Děkuji paní zpravodajce za její přístup k tématu, který, jak sama uznává, je složité. Je to téma, které má velmi komplikované technické aspekty a zároveň je to velmi citlivé téma, protože se týká podniků, které se dostaly do problému z jakéhokoliv důvodu a jsou tam také ty nejzranitelnější osoby, které se nacházejí uprostřed této situace. Ale ještě o tom budeme hovořit. Děkuji. Thank you, thank you very much. Děkuji, Sergio. A nyní Heidi Hautala. Děkuji vám. Jsem přesvědčena o tom, že tato problematika je v nesmírně dobrých rukou a paní Nibler hluboce problematice rozumí. A to je důležité, protože potřebujeme flexibilní, efektivní rámec pro restrukturalizaci na vnitřním trhu, který je čím dál tím více integrovaný a také je to nesmírně důležité, aby ti poctiví podnikatelé dostali druhou šanci. Aby nedošlo k tomu, že by někteří z nich odešli do té šedé zóny nebo dokonce snad na černý trh. A myslím si, že toto opravdu pomůže těm poctivým podnikatelům a podnikatelkám. A to je v podstatě vše, co k tomu momentálně mohu říci. Jistě společně potom můžeme probrat určité detaily, o kterých paní Nýblerová už hovořila, ale to je zatím z mojí strany vše. Děkuji vám, paní Hautová, nyní pan Epinto, ne, pan Radev nejprve. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové, děkuji paní Nýbler za její návrh zprávy k preventivnímu rámci restrukturalizace a druhé šanci. Jako advokát a insolvenční správce musím říci, že dát druhou šanci fyzickým osobám a také podnikům, to je velmi důležitý krok, který také umožní odlehčit zadluženost fyzických osob, také zbaví podnikatele strachu, protože zadluženost je velký problém. 11,4 evropských občanů má problém splácet své dluhy, aby pokryli své každodenní potřeby. Já myslím, že ta nová směrnice umožní vyřešit takové věci, jako jsou nadměrné náklady pro věřitele při likvidaci důvěryhodného podniku. Tam bude docházet tedy k tomu, že budou smazány půjčky od úvěrových institucí. V každém případě se jedná o půjčky, které by nemohly být zaplaceny. Je třeba najít rovnováhu mezi zájmy dlužníka a jeho věřitelů. Věřitelé, na to nesmíme zapomínat, mohou být taky někdy zranitelné malé a střední podniky. Soud je nejlepším garantem takovéto rovnováhy, podle mého názoru. Proto si myslím, že členské státy by měly být schopny sami regulovat roli soudu ve věcech restrukturalizace. Další otázka je jmenování odborníka na restrukturalizaci. Musíme být v této věci flexibilní, musíme vzít v úvahu rozdíly mezi členskými státy a jednat případ od případu s tím, že vezmeme v úvahu zvláštní okolnosti jednotlivých případů a zohledníme specifičnost dlužníka, jeho finanční prostředky a také jeho potřeby, aby mohl vést své podnikání. Myslím si, že dosáhneme dobré rovnováhy v této směrnici, která uspokojí jak podnikatele, tak věřitele. Děkuji. Děkuji, pane Raděve, a nyní pan Marima Pintu. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Dvě velmi stručné poznámky. Ta první. Samozřejmě také chci projevit svou důvěru v naší paní spravodajku a v její práci, kterou odvádí a která je vynikající. Druhá věc. rád bych řekl, že souhlasím naprosto s návrhem kolegy Koferatyho o myšlence určitého privilegia úvěrového pro ty zaměstnance takového podniku. Vždycky se musíme dívat na ten nejslabší článek řetězu a ten nejsplašší článek, to jsou samozřejmě pracovníci té firmy, toho podniku, které, před kterým mi se otevírá perspektiva nezaměstnanosti. A pak je tady další slabý článek, na který bych rád upozornil, a to je počet podniků, které mohou jít do úpadku v důsledku úpadku, který se řeší. Já jako advokát jsem um, takto uh, sledoval celou řadu řízení o insolvenci a mnohé z nich, u kterých jsem byl, právě vzniklo v důsledku toho, že nějaký jiný podnik šel do úpadku a nezaplatil to, co měl zaplatit těm podnikům, které v důsledku jakéhosi dominového efektu také museli ohlásit úpadek většinou. Eh, veškeré ty velké úvěry, které eh, jsou, eh, ty největší úvěry jsou vlastně úvěry bankám, pokud dojde k úpadu, úpadku podniku. A banka potom tedy dává ten Dameklův meč nad hlavu toho podniku v úpadku a finanční instituce mají často zájmy, které jsou v rozporu se zájmy reálné ekonomiky, podniků, průmyslu, ekonomiky, která zaměstnává lidi a přispívá k rozvoji země. To je třeba mít na paměti. Banky často mají spekulativní záměry, je to spekulativní záměr finančního kapitálu, který není v souladu se záměry samotné ekonomiky. Takže pozor, eh, chtěl bych skutečně upozornit na ty malé podniky, které mohou jít do úpadku právě v důsledku toho, že jiný velký podnik je svým úpadkem strhne sebou. Děkuji. Děkuji, nyní pan Lebreton. Rád bych poděkoval paní Nýbler za to, že se zabývá tímto důležitým tématem. Jedná se zde o úpadky podniků, ke kterým došlo opravdu v hojném počtu. Jak říkám, ten cíl je chválihodný, ale já si ještě kladu několik otázek. Chválihodným cílem je snažit se hájit zájmy věřitelů, ale zároveň také zaměstnanců. Vidím to také v pozměňovacích návrzích, které už jsou předloženy a které hájí zájmy zaměstnanců, ti jsou tím slabým článkem při úpadcích, takže třeba maximálně hájí jejich zájmy. Ta myšlenka kultury druhé šance je zajímavá. Snaží se zde dát každému podnikateli možnost zkusit to ještě jednou po prvním neúspěchu. To vše je velmi pozitivní. Ovšem po diskusi se kladu jisté otázky. Vy tedy rozlišujete mezi čestným podnikatelem a podnikatelem, který se snaží zneužít úpadkového řízení a to bude obtížné odlišit mezi těmito dvěma druhy podnikatelů. Na tom je tedy třeba pracovat. Vy jste také říkala před chvílí, paní Niebler, že chcete specifická pravidla pro velmi malé podniky. Mně se zdá, že to také není zralé a že na tom budeme muset ještě pracovat. Pokud jde o tu délku eh, přerušení, pozastavení, tak vy chcete ty čtyři měsíce zkrátit na dva. Tady bych se připojil k tomu, co zde zaznělo. Já si myslím, že bude velmi obtížné zvládnout to v tak krátkém čase. Já si myslím, že jsou to postupy, které vyžadují času více. A na závěr dvě poznámky. Za prvé, já jsem dost dobře nepochopil část vystoupení pana Kuferatyho, který vám navrhl, jestli jsem to dobře pochopil, rozšířit text, abyste tam zahrnula otázku osobních údajů. Takže pokud jde o něco takového, tak já jsem úplně proti, ale možná jsem tomu nerozuměl. Ano, tak jsem tomu rozuměl. A pokud o poslední poznámku, ta potřebná flexibilita, o které hovořil pan Raděv, já bych nechtěla, aby ten text, který připravíte, vedl k příliš velké uniformizaci v členských státech. Je třeba ponechat jistou pružnost, volnost členským státům. Mějte prosím na paměti svrchovanost členských států. Uniformizace nikdy nesmí být tlačena do extrému. Děkuji. Děkuji. Tato druhá šance, to je zcela zásadní myšlenka pro podniky, především pro malé střední podniky a pro zemědělce. Paní Niebler udělala skvělou práci a myslím si, že je to zásadní pro naši ekonomiku. Takové malé město, jako je eh, Tampere, tak tam bylo 700 úpadků za rok, no tak já vím, o čem se tady hovoří. Já bych chtěla, abychom se shodli na tom, co označujete jako insolvenci. Já tedy nehovořím o podniku služeb, který nepotřebuje peníze ani stroje. Já hovořím o malém podniku, který staví domy nebo o zemědělském podniku. Prostě podnik, který začíná, tak je v insolvenci od začátku, protože si koupí vlastně materiál, koupí si stroje. Pokud tedy neuspěje, tak za 5-6 let eh, určitě zanikne. Pokud jde o tu druhou šanci, já si myslím, že bychom tam měli dělat rozdíl mezi úvěry a leasingem. Když jsem začala studovat práva, tak se říkalo, že leasing je akvizitivní vlastnictví. Tam se vlastně stáváte vlastníkem eh, vašeho eh, zboží každým způsobem nebo každý měsíc víc a víc. Pokud jde o úvěry, tak eh, tam to vypadá jinak. Tam se banky postaraly o to, aby stroj, který je z 98% splacen, byl pořád ještě ve vlastnictví banky. Takže se stane, že zemědělec prostě musí vyhlásit úpadek a banky pod záminkou, že jsou vlastníky, mu zabaví veškeré výrobní zařízení. Já myslím, že chápu, pane Koferaty, co jste říkal, když jste hovořil o těch soukromých individuálních dluzích. Nejenže tyto banky jsou i nadále tedy vlastníky toho zboží, které je téměř splaceno, ale navíc žádají také toho podnikatele o osobní záruku. To znamená, že on potom musí zaplatit ten stroj, který je mu vlastně zabaven, takže on potom ty peníze nemá, musí propustit všechny své zaměstnance. To je podle mě ten základ. Je to prostě systém těch prostých půjček, který nahradil leasing, který vlastně umožňuje bankám, aby mohly zabavit toto zařízení s tím, že vyhlašují, že jsou jeho vlastníky. Já nevím, co by se s tím dalo dělat možná takové ty malé věty, které tam jsou drobným písmem, to je opravdu hyenismus, že se tam píše, že bude majitelem až v okamžiku, kdy zaplatí tu poslední dvoutisícovou eh, splátku. Takže si myslím, že pokud to, bude přetrvávat, tak nemáme šanci. Děkuji, děkuji za vaše příspěvky a teď se obracím na komisi. Thank you very much. Děkuji vám za slovo, paní předsedkyně. Dovolte mi nejprve poděkovat zpravodajce za skvěle odvedenou práci. Velice si ceníme vaší podpory vyjádřené celé řadě našich eh, návrhů a té druhé šanci pro poctivé podnikatele. To je opravdu velice důležitá věc. a je to zásadní prvek našeho návrhu. Jistě souhlasím s vámi v tom, že bude problém s odlišováním těch poctivých a nepoctivých, ale máme zde i možnost pro členské státy, aby zavedly různé omezení, tak aby ti nepoctiví, a kteří jsou většinou velká menšina, nemohli zneužívat systém. Děkujeme vám také za návrhy týkající se restrukturalizační kapitoly, které jistě zlepší znění textu. A ráda bych nyní zareagovala na některé návrhy, o kterých si myslím, že bychom je možná mohli ještě lépe dovysvětlit, dovysvětlit ten náš postoj. Za prvé, Navrhujete, že bychom měli mít společnou definici pravděpodobnosti insolvence. Nevoláte potom jenom vy, ale i jiní, například i stanovisko Evropské centrální banky. To zmiňuje. Ano, my bychom s tím souhlasili, ale ono je to velice těžké definovat pravděpodobnost insolvence, když nemáme definovanou insolvenci. A momentálně je to opravdu velice těžké definovat insolvenci jednotným způsobem napříč celou Evropskou unii. Kdyby to bylo možné, tak by to nebyl ten takový problém harmonizovat tu pravděpodobnost, ale v tom na, eh, pozměňovacím návrhu týkající se tedy ohrožení likvidity, to v některých členských státech už je rovno insolvenci, jinde to vlastně vyvolává ty e, řádné postupy likvidace a vyrovnání a myslím, že by tedy bylo opravdu velice těžké dospět napříč členskými státy ke společné definici, alespoň z toho jsme vycházeli, když jsme se rozhodovali o tom, že tedy tam nezařadíme takovou tu společnou definici. A potom ta dlouhodobá období chápeme, eh, vaši zdrženlivost a proto tam máme to časové omezení v našem návrhu. Vy tedy navrhujete, nebo souhlasíte s tím, že by tam měly být nějaké společné lhůty napříč eh, členskými státy, to už by znamenalo významný pokrok. Teď je otázka, kolik by to mělo být, dva měsíce, tři měsíce, čtyři měsíce. Na základě dokladů z jednotlivých členských států maximální období čtyř měsíců je asi nejoptimálnější varianta. Samozřejmě členské státy mohou zvolit i kratší období, ale momentálně ty dva měsíce, to myslím momentálně je jenom v jednom nebo ve dvou státech. Takže podle té zkušenosti čtyř měsíců bych řekla, že to odpovídá také těm nedávným reformám v jednotlivých členských státech. Potom velice technická poznámka pokud eh, tedy ta společnost změnila to hlavní oblast. A tam bychom se museli obrátit na revidované nařízení o insolvenci, kde se tedy řeší ten přechod z jedné členské země do jiné a tam bychom se obávali, že by to mm, narušovalo toto nařízení, které teprve funguje několik málo mm, měsíců, takže by asi bylo příliš brzy ten přístup měnit. Přijetí e, plánu na straně věřitelů, kde mm, se navrhuje dvojí většina, co se týče té hodnoty e, v té druhé třídě i toho počtu věřitelů. Ano, to si přeje řada členských států, souhlasím s tím, že by to trochu zkomplikovalo přijetí restrukturalizačního plánu, nicméně to není nic neobvyklého v členských státech. Ale pak jsou zde jiné členské státy, které mají takový systém restrukturalizace, který s tou dvojí většinou nepočítá, takže proto navrhujeme umožnit flexibilitu členským státům, aby si tedy uchovali své stávající systémy, které nepotřebují tu dvojí většinu a tím by ten systém byl jednodušší. Potom ten tzv. cross-class cramdown. Samozřejmě podpora věřitelů je zásadní, ale pokud restrukturalizační plán podpoří jenom jedna třída věřitelů, tak by to mělo soudu stačit k tomu, aby tedy potvrdil ten plán. Máme tom je jiné flexibilní ustanovení, týká se to těch vysoce výkonných členských států, které to už mají dobře zaběhané a někdy tedy by měla rozhodnout ta jedna třída nebo jeden věřitel. Měli bychom těm státům, které to takto mají zařízené, aby to tedy si uchovali. Článek 11 podle nás umožňuje takovouto flexibilitu. Takže v druhé části uh, hovoříme o tom, že členské státy mohou zvýšit počet tříd, že v tomto předchozím se hovoří o jedné třídě a tady v té druhé části o tom, že to mohou navýšit. Tak, aby bylo možné zachovat různá řešení, která v různých zemích fungují dobře. Potom řada řečníků zmiňovala malé podniky. Když se podíváme na situaci členských států, tak věříme, že speciální postup pro malé a střední podniky by nebyl vhodný. Neuvědomujeme si, že by byla řada členských států, které by to řešily nějak odděleně v případě malých a středních podniků. Měli proto nějaký speciální postup, proto jsme ho nenavrhli. Místo toho jsme navrhli postup, který je flexibilní a který je možné upravit jak pro potřebu malých a středních podniků, tak i pro potřeby velkých podniků. Ale nejsme proti tomu, aby členské státy implementovaly směrnici v tom smyslu, že tam e, zavedou nějaké speciální řízení nebo zrychlené řízení pro ty malé a střední podniky v rámci implementace směrnice. Co se týče pracovníků, Máme zde několik opatření, které snad zlepší jejich práva. Takže za prvé, že to pozastavení neovlivní tu možnost pracovníků, aby tedy prosazovali ty svoje nároky na nezaplacené pohledávky, například ve formě mest a podobně. A tam, kde restrukturalizační plán eh, má dopady na budoucí práva pracovníků, tak by měli mít možnost hlasovat o restrukturalizačním plánu a členské státy by měly rozhodnout, že pracovníci budou v separátní třídně a nemohli by být přehlasováni ostatními věřiteli. To teď tedy na vysvětlenou samozřejmě také zanalizujeme další pozměňovací návrhy, které navrhujete v souvislosti s ochranou pracovníků. Banky. V našem návrhu jsme zahrnuli banky do restrukturalizačního postupu v některých členských eh, státech. Není Eh, možné některé ty pohledávky snížit nebo modifikovat. To je zajištěný. zajištěných eh, věřitelů, takže my se tady staráme o to, aby mohly být tady i zde zahrnutí. A to je tedy z mé stranění vše, protože byly by i další komentáře, ale momentálně na ně není čas. Děkuji. Děkuji, ještě budeme mít možnost o tom diskutovat do detailu, až budou předloženy konkrétní pozměňovací návrhy. Paní Niebler, chcete reagovat? Máte poslední slovo. Pro dnešek samozřejmě. Nemohu nechat komisi poslední slovo, to ne. Proto zcela stručný komentář. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Nejdříve bych ráda poděkovala kolegyním kolegům a také zástupkyni komise za jejich poznámky. Jsem velmi se těším na diskuzi o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Pouze tak nějak svévolně se vrátím k několika věcem, které mi připadaly důležité. Za prvé téma, jak pružná tato směrnice musí být. Komise právem poukázala, že ani v členských státech se pojem insolvence nechápe úplně stejným způsobem. A proto vždy, když děláme právní úpravu, tak si vždy musíme zvážit, zda necháme tu flexibilitu členským státům, či, zde na, či zda zde na evropské úrovni něco povinně stanovujeme. A ta otázka nás bude doprovázet u všech jednotlivých témat. Například u tématu těch soukromých dluhů, to soukromého zadlužení, hovořili jste o tom vy, pane Koferaty. Já to mám v návrhu zprávy, totiž, že členské státy si mohou sami rozhodnout, zda do návrhu chtějí zahrnout i, i soukromé dluhy. S tím, že víme, že ty postupy a procedury jsou v členských státech různé tak nevím, zda to máme zavádět jako povinnost. To je téma k diskuzi. Téma moratorium a jeho délka. Já jsem to zkrátila, to už jsem uváděla. Nehovoříme o tom, že chceme provádět kompletní sanaci podniku, to by trvalo celá léta. Jde pouze o otázku toho, jak dlouho bude trvat moratorium, to znamená, jak dlouho budou věřitelé povinni dodávat dále podniku, i když ví, že eh, dlužník má finanční potíže, ale já jsem tady otevřená. Opět je důležité tady najít nějakou celkovou vyváženost. A co se týče toho návrhu komise, těch čtyř měsíců, tady, myslím, asi bude třeba si to ještě jednotlivě probrat. Mikropodniky. Jsem otevřená návrhům, komise vysvětlila, proč malé a střední podniky vynechala ve směrnici, to ať si vyřeší členské státy. A to se teď vracím opět k mé první poznámce. Pokud je zahrneme, tak musíme celý návrh znovu přepracovat a zvážit si, co bude platit pro malé a střední podniky a co ne. Já jsem tomu otevřena. A nebo půjdeme tou cestou, že to necháme na členských státech, aby si využili toho prostoru a sami si zavedli nějaká zvláštní pravidla pro ty nejmenší podniky, pro ty mikropodniky. Poctivý podně, podnikatel? To byla správná otázka. Co, si, co pod tím chápeme? Každý pod tím chápe něco jiného. I pro mě to bylo problematické. Já jsem to například navrhuji, abychom to navázali na řádné účetnictví. Pokud někdo má řádný, účetnictví v pořádku, tak to by mohlo být takový poukaz na to, že to je poctivý podnikatel. Ale i tady jsem otevřená. Jestli vás napadne nějaká jiná další kritéria, jak to skonkretizovat, budu velice ráda, když přijdete s návrhy. Pak případ paní Bergeron. Ano, paní Bergeron. Vy jste tady ten případ již jednou vysvětlovala, když jsme měli naši první debatu. Nevím, jak to vyřešit. Nevím, pokud někdo má stroje, výrobní prostředky a pokud je vám někdo takto dodá, jak jste o tom hovořila, tak prostě to pravidlo takto platí. Dokud nesplatíte ten celý, tu celou částku, tak je to eh, ve vlastnictví toho dodavatele. Já nevím, jak to jinak vyřešit. Opět čekám na vaše návrhy a pak si to prodiskutujete. Já osobně jsem měla potíž tam něco dávat v tomto smyslu a nechápejte mě špatně. Já jsem ten problém pochopila, ale nevím, jak to dostat tady do té směrnice. I zde se těším na vaše návrhy. A poslední věc, tady bych se vrátila k tomu, co řekl řekl pan Raděv, pro mě je zásadní, abychom vytvořili dobrou rovnováhu. Vy jste o tom hovořil že tady máme zájmy dlužníků a věřitelů, je, že třeba je přiměřeně zohlednit a vyvážit. A k tomu patří i pracovníci, jistě zaměstnanci, o tom hovořil kolega Pinto, že na ně nesmíme zapomínat. Komise tam se příliš o zaměstnancích nezmiňuje. Já jsem tam Máme tedy ta práva na informovanost zaměstnanců, to jsem tedy již mám ve svém návrhu, musíte mi říct, zda je to pro vás dost, dostačující či ne. Nehovoříme o insolvenci. Tam je to jasné, že mají přednost eh, těch zaměstnanců a jejich práva. Jsme tady ještě v tom preventivní, před běžné fázi té preventivní restrukturalizace, kde Jde také o důvěru, o pozastavení splácení dluhu, refinancování, takže třeba to ještě jednou dobře prodiskutovat. Ale děkuji vám za veškeré podněty, ty mi byly nápomocny a mám takový z toho první dojem, jak se asi bude odvíjet naše další diskuze. A těším se na další výměnu názoru a co se týče lhůt a časového kalendáře, to předávám vám, paní předsedkyně. Ano, já bych pouze Eh, dodala, že 7. listopadu ve 12 hodin vyprší lhůta pro prodávání pozměňovacích návrhů. Pokud by to bylo později, to by bylo příliš komplikované. Takže já myslím, že tím jsme se dostali ke konci dnešního programu, takže příští zasedání bude v pondělí 20. listopadu a v úterý 21. listopadu. A také máme mimořádné zasedání výboru Jury v Lucemburku ve středu 22. listopadu. V Lucemburku je vždycky spousta lidí, takže děkuji a přeji hezký večer.